vstupuje do skupiny eh, Aliance demokratů a liberálů pro Evropu. Eh, výbor INTA předložil také opravný text a na základě článku 216 odstavec 4 jednacího řádu je tato oprava přijatelná, pokud nikdo nevysloví námitku eh, v rámci 24 hodin. Tuto opravu eh, naleznete na stránce eh, přímého vysílání sněmovny. Dále máme sdělení předsedy dle článku 87 odstavec 6 jednacího řádu. Eh, mi předseda konference předsedů sdělil, že nejsou žádné námitky proti sdělení.